Thank you very much to everybody who's joined. Tak děkuji všem, kteří eh, přišli na toto dnešní slyšení. Děkuji také spolu předsedům z výboru pro obchod, eh, kon- konkrétně paní Tojka Saifi, která je jednou z místopředsedkyní eh, obchodního výboru. Děku- vítám všechny panelisty, Děkuji Dytě Charanzové. Dito, právě ti děkuji. Děkuji za odvedenou práci na stanovisku IMCO k zprávě INTA. A děkuji tedy, tady dítě a všem stínovým zpravodajům Eh, za to, že jste nás svolali a že se můžeme zaměřit na tuto otázku. Vyjednávání TTIP jsou velmi důležitá pro občany Evropy, které zde zastupujeme, kteří chtějí chápat víc, chtějí více porozumět těmto vyjednáváním. Takže je velice dobře, že toto slyšení probíhá veřejně a ráda bych všechny přivítala i naše diváky na internetu. Co se týká výboru INTA, máme celou řadu oblastí, kde má i náš vlastní výbor odborné znalosti a kompetence, eh, co se týká oblasti vyjednávání o té typu. A vzhledem k dokumentům, které máme od komise eh, v oblasti motorových vozidel, textilí, strojírenství, ochrany spotřebitele, veřejných zakázek a dalších. A právě toto jsou oblasti, které většinou spadají do našich kompetencí. že eh, paní zpravodajka požádala o toto slyšení abychom se mohli zaměřit na první jakousi část těchto kompetencí, právě proto, že ta vyjednávání již pokročila do určité oblasti, pak jsou jiné oblasti, kde ta vyjednávání stále pokračují, například v oblasti veřejných zakázek. To je něco, co náš výbor bude sledovat detailně i postupně tím, jak se budou odvíjet eh, vyjednávání. A teď už dávám slovo eh, Tojce Saifi z výboru INTA. Děkuji, paní předsedkyně, milí kolegové, dámy a pánové. Jménem výboru pro mezinárodní obchod vás eh, také vítám na tomto veřejném slyšení a chci omluvit, omluvit předsedu Berna, Berna Langeho, který předsedá veřejnému slyšení o smluvě TISA ve výboru pro mezinárodní obchod. jsem to jako první místo předsedkyně a toto sečně se týká tedy dohody TTIP, což je strategické téma. Poslední kolo vyjednávání proběhlo minulý týden. Toto veřejné slyšení se koná v důležité fázi tohoto jednání ze dvou důvodů. Za prvé, spolupráce založená na smlouvách je jádrem dohody TTIP a týká se citlivého tématu ochranu našich evropských norem. Připomínám, že návrh změní Evropské unie o spolupráci v oblasti regulace byla zveřejněna 10. února a je k dispozici na stránkách DG Trade. Je to důležité také proto, protože výbor Inter dnes odpoledne projednává zprávu předsedy Langeho. A tato zpráva má definovat eh, stanovisko a nepřekročitelné meze EP při jednání o dohodě TTIP. A z, řad, řady výborů se to také týká, protože brzy schválí stanoviska k této zprávě. V tomto kontextu dovolte mi, abych eh, naznačila, že výbor ITRE společně pořádá s výborem INTA rovněž v 16 hodin veřejné slyšení o TTIPu a týká se zejména oblasti malých a středních podniků a energetiky. Příspěvky přítomných expertů nám umožní získat hlubší vhled do spolupráce opřené o regulaci a než kolegyně Ford, která bude předsedovat, předsedat prvnímu panelu, obracím se na paní Ditu Charanzovou, která je navrhovatelkou stanoviska ve výboru IMKU a ta promluví ještě předtím. Tedy dávám vám slova. Thank you, chair. Um, I... Děkuji, paní předsedkyně, děkuji. A mohu jenom potvrdit vaše stanovisko k tomu, jak je TTIP důležitý. Já jsem osobně velmi pro tento návrh, ale je velmi těžké odblokovat eh, ten poprask proti těmto návrhům, ale jak se říká, není to nic nového pod sluncem. V tomto kontextu bych chtěla všechny upozornit na poslední jednání o FTA s Koreou. Tehdy jsem zastupovala na radě Českou republiku a jednala jsem o obchodní politice. A pamatuje si jednotlivé odbory jednotlivých sektorů, které upozorňovaly na dopady, rizikové dopady na trh Evropské unie. Ivan Hodač zde bude v posledním panelu, tehdy byl generálním tajemníkem ASEA a aktivně se podílel na diskuzi o, o dohodě o volném obchodu s Koreou, jednal o automobilovém průmyslu. Ale teď, když se podíváme na čísla a na skutečný dopad této dohody na náš trh, tak musíme konstatovat, že Vývoz za poslední tři roky zvýšil o 35%, to znamená od okamžiku podpisu dohody. Výsledek této dohody je tedy nesmírně pozitivní na trh Evropské unie. Nevedlo to k méně pracovním příležitostem, naopak to podpořilo naši ekonomiku. A já vím, že nemůžeme porovnávat Jižní Koreu s eh, Spojenými státy. A v rámci těchto jednání, o kterých dnes hovoříme, se vlastně jedná o spolupráci mezi dvěma největšími trhy. Proto ta kritika. Já myslím, že kritika není nutně uh, negativní. Potíže a dilemata je třeba prodiskutovat, aby si jich byli politici vědomi. Ale neměli bychom tady vidět nějakého fantoma, měli bychom se soustředit na obavy, které jsou reálné a podložené. A to bych ráda v prvním panelu budeme hovořit o normách a spotřebitelích. Sta- systém standardizace se liší ve Spojených státech a v Evropské unii a přitom konečný výsledek je téměř stejný. Tak jak ty dva systémy nějak nastavit, aby byly slučitelné a fungovaly společně? Podle mého je třeba před přijetím nového standardu vždycky podniknout povinnou diskuzi, což neznamená, že vždycky dospějeme k společnému standardu, ale někdy se stane, že dospějeme k společnému standardu a v tu chvíli vytvoříme mezinárodní standard a ten je zásadní pro evropské podniky do budoucna. Možná, co je ještě důležitější tam, kde se nebudeme schopni dohodnout, je to, že se vzájemně poučíme o té druhé straně a budeme mít širší rozhled. V druhém panelu budeme hovořit o regulační spolupráci, budeme se soustředit konkrétně na automobilový průmysl. Regulační eh, spolupráce samozřejmě se týká víc než jenom automobilového průmyslu. Nakonec strojírenský průmysl je další příklad, který ovlivňuje náš obchod. Musíme vždycky pamatovat na to, abychom si zjednodušili život. Proč by německé podniky nebo dánské podniky měly prokazovat, že jejich výrobky jsou bezpečné a testovat své výrobky dvakrát, když výsledek je stejný. Jde o to, abychom se vyhli dvojímu testování. Je to totiž ztráta času, zbytečně plítváme, aniž bychom dosáhli vyšší úrovně bezpečnosti. Já to zřejmě tady uzavřu. Já už jsem nakonec stejně vyčerpala spoustu času a myslím, že bychom měli naslouchat našim panelistům. Jako zpravodajka si Pečlivě poznamenám všechno, co zde zazní a jak se to může promítnout do práce našeho výboru a jak se to může promítnout i do vyhodnocení konečného změní dohody TTIP. Thank you very much. Děkuji. Vidím, že jsou zde i eh, lidé, kteří stojí eh, v pozadí. Měli byste chodit častěji. Tady se řeší spousta zajímavých věcí. Nastavíme si laptop, aby byla vidět na plátně prezentace. Toto zasedání se vysílá živě a veškeré prezentace dnešního dopoledne budou k dispozici veřejně a veřejnost se na ně bude moci podívat na stránkách e-meeting a my vám pošleme přes eh, webové stránky IMCO a přes moji webovou stránku odkaz, abyste se tam dostali. Takže ty odkazy máme k dispozici, navíc jsou v prezentacích. Máme zde tři řečníky. Jacques Pelsman. Centrum eh, evropských politik Johannes Kles, eh, šéf komunikace Evropské spotřebitelské organizace. Elena Santiago Sec je generální ředitelkou Sen Senelek. Víčko. A máte všichni 8 minut a po skončení prezentace bude čas na otázky a já budu přísně dohlížet na to, aby otázka vždycky trvala jenom minutu. Začněte se hlásit, pokud se chcete někdo zapsat na seznam řečníků. Žaku, chceš se ujmout slova jako první? Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové, vážení poslanci Evropského eh, parlamentu. Já jsem doufal, že budu mít průsvědky, protože tohle téma bez průsvědek se prezentuje opravdu velmi těžko. Takže doufám, že chápete, že moje prezentace bude méně kvalitní bez těch průsvětek. Tak já navrhuji, aby Elena vystoupila jako první, protože máme dvě prezentace na plátno a tři vystoupení. Takže mezi tím vyřešíme problém s plátnem a Elena odprezentuje jako první svoji přednášku. Dobré ráno, dobré dopoledne, dámy a pánové, vážení poslanci, jsem velmi ráda, že zde dnes mohu vystoupit. Děkuji vám za pozvání. Chápeme, že standardizace je velice důležité téma, které se bude řešit v rámci uh, TTIP a souvisejících diskuzí. Zároveň máme za to, že standardizace se provádí na každé straně Atlantiku a určité sladění by mohlo hodně pomoci. Já bych ráda v prvé řadě definovala systém evropské standardizace a poukázala na to, jak se liší evropský systém od amerického systému. Americký systém standardizace vypadá jinak. Můžeme se také podívat na jednotlivá rizika, na jednotlivé příležitosti, pokud jde o společný postup. Já si myslím, že je důležité, aby se všichni uvědomili, že evropský systém standardizace je jednotný standardní model. My jsme spolupracovali na tom, abychom získali jeden jediný model pro těch 33 členů v rámci SNSNLEC. To znamená, že je to úplná technická harmonizace pro více než 600 milionů spotřebitelů. Je velmi důležité poukázat na to, že americký systém je systém více standardů, to znamená, že jsou tam konkurenční standardy ke stejnému okruhu témat. A ono je často problematické vůbec identifikovat ten standard, který je účelnější v daném případě. Není to problém jak se přístupu na americký trh, ale pomohlo by to, kdybychom to trochu zoptimalizovali. Oba systémy, evropský systém i americký systém, jsou opravdu jiné a výsledky nejsou až tak podobné. Evropská standardizace původně měla podpořit vnitřní trh, měla zajistit, abychom měli bezpečné ekologické produkty, které by obíhaly na trhu v Evropské unii. To byl původní cíl, zatímco v Americe byl původní účel jiný. Oni mají 250 organizací, které jsou akreditovány a zabývají se standardizací. Potom mají ještě dalších 500, které nemají akreditaci a stejně se zabývají otázkou standardizace. To je faktor, který je velmi důležitý, musíme na to pamatovat. Také bych chtěla poukázat na důležitost standardů v legislativě a standardů, které, jak se vevenul trh, které mohou podnítit obchod, ale uh, Nejsou to eh, standardy, které by byly jakkoliv v rámci veřejného zájmu zaštítěny legislativou. Ten eh, proces je velice flexibilní a evropské instituce už mnoho let bojují proti tomu, aby v případě ochrany veřejného zájmu narůstaly náklady. Je to proces velmi otevřený, velice časně v rámci procesu je oznámení o požadavku na standard, který by se měl zapracovat do evropské legislativy. Eh, je to dobrovolné a je to jakási alternativa prohlášení o schodě podle evropské legislativy. V americkém systému mohou být standardy zapracovány jenom na základě odkazu na legislativy, což znamená, že tam povinná standardizace, neexistuje alternativa. A to je tedy ten případ legislativní standardů. E, evropský systém se hodně vylepšil na základě nařízení 1025, tam se objevily všechny možné požadavky, které předcházely už dohodu TTIP. Všechny zúčastněné subjekty se měly účastnit, měly vyjádřit se k tomu standardnímu procesu a my jsme v rámci naší organizace měli zástupce různých odvětví, protože ty nesly 95 nákladů na evropskou standardizaci a pak je tam také důraz na účast malých a středních podniků a řada činností ta se odvíjela na úrovni národních členů, kteří měli za úkol jak se zprůchodnit celý systém a zajistit pochopení a porozumění na úrovni organizací, na úrovni spotřebitelů. Existuje sesterská organizace naše, která se na tohle přesně soustředí a snaží se o to, aby spotřební zboží vyhovovalo potřebám spotřebitelů, pak je tam ještě organizace, která se zabývá ochranou životního prostředí a i ta se do toho zapojuje. Takže ten rámec je dobře nastaven, všichni členové vykazují zásadní nasazení v této věci. Také je důležité poukázat na to, že v Evropě je nepřímý odkaz na standardizace. My jsme s tím takhle spokojeni, my to takhle chceme zachovat, protože ten nepřímý odkaz znamená, že provedete odkaz na určitý standard, na určitou normu. Je to tedy záležitost dobrovolná a je to určitý kanál, určitý instrument, který podnítí v rámci standardizace další inovace. My máme za to, že je opravdu možné se zasadit o TTIP prostřednictvím standardizace ale nechtěli bychom, aby se stávající systém měnil. To bychom nepodpořili. V kapitole, která se týká standardizace, se hovoří o regulační harmonizaci. Potom by bylo možné spolupracovat s americkým protěžkem a vytvářet standardy i s tím vědomím, že úroveň jaksi přijetí a schválení eh, v Evropě bude jiná než ve Spojených státech. Ale měli bychom v tu chvíli jednotlivé aktéry kolem stolu, mohli bychom vytvářet určité standardy, které by byly společné a které by mohly podpořit ekvivalentní regulační požadavky. Jinak to totiž bude naprosto nevyvážené. Nebyla by symetrie, co se týče přístupu na trh. Evropské subjekty by se museli orientovat v džungli těch tisíců amerických norem na americkém trhu, včetně požadavku na vyhodnocení schody, což někdy funguje na základě povinného schválení, včetně některých norem v oblastech, kdy američané mají plný a otevřený přístup k evropským standardům. Takže my jsme opravdu odhodláni této příležitosti ke spolupráci využít. My jsme s Národním institutem pro standardy v Americe spolupracovali, říkáme tomu transatlantická platforma a snažíme se o to, aby tam, kde není ISO nebo IC, abychom byli schopni nastavit něco, co bude fungovat, včetně přibližování standardů na obou stranách. Měli bychom se na to sednout a vytvořit společnou technickou specifikaci pro Evropu i pro Spojené státy. Jsou zde tedy možnosti a my chceme k tomu přistupovat eh, vstřícně, musí se k tomu tak stavět i ostatní aktéři. Potřebujeme nasazení a odhodlání na obou stranách Atlantiku. Mám tedy dva požadavky. Jednak ne vzájemné uznávání standardů. To ne, protože to by bylo asymetrické, pakliže se jedná o přístup na evropský trh, když to vezmeme soustažně k přístupu na americký trh. Pak je zde požadavek podpořit legislativu. Pokud ano, potřebujeme nejprve přiblížit ty právní systémy a potom se můžeme nad tím zamyslet. Děkuji. Děkuji. Technologie dohnala ten sklus původní, to znamená, že Jacques Pelkson se může ujmout slova, má už prezentaci na plátně. Um. What? Another text. I'll begin anyway. Um, thanks for... Další um, problém technický já začnu každopádně. Výbor IMCO se zabývá řadou okruhů, které, kterými se zabývá i TTIP vnitřní trh, ale tentokrát jaksi e, z vnějšku, takže odborné zázemí by zde mělo být stejné. Já nemůžu přeskočit z jedné průsvědky na další, že ne? Můžete prosím někdo udělat něco s tím počítačem, jinak budeme totiž plítvat časem. Děkuji. To jsou témata, která chci pojednat ve své prezentace Další průsvědka, to je vlastně na jednom slajdu všechno, co je v TTIP. A my zde hovoříme o prostředním sloupci, ten zbytek je něco, co jsme co tím neprojednávali. Další. Ekonomický výzkum ukázal, ačkoliv můžeme hodně hovořit o ekonomickém výzkumu, ale můžeme říci, že obecně řečeno stojí za to hovořit o TTIP. Je to 60 hospodářských zisků. Proč? Když byste totiž nasčítali všechny náklady TBT, dali byste to do fakturované částky, tak se dostanete na něco jako 50 až 72 15 až 72 Já neříkám, že nutně se tyhle studie nikdy nepletou, ale je, je to něco, co nám ukazuje, že by to stálo za to. Stálo by za to tohle odstranit. A všechno to platí jak o zboží, tak i o službách. Technické překážky. Zde vidíte trojfázový proces a všichni víme, co to znamená. Netarifní tarifní překážky, dole máme ty tři TBT další. Pokud chceme řešit TBT vážně, tak se musíme uvědomit, že se o to už vlastně snažíme 20 let. Ono, teď by se to dalo řešit systematicky spíše než ad hoc nebo spíše než přes vzájemné uznávání, ale to je všechno o regulačních instrumentech a technice. Nejde zde o, o vágní cíle nejlepší způsob, jak řešit cíle Evropské unie. Ambiciozní přístup, o tom jsme hovořili. Všechny kapitoly TBT v rámci eh, FTA s jakoukoliv zemí, s kterou spolupracujeme mimo Evropu, protože v rámci Evropy to samozřejmě je ještě ambiciozněji nastaveno, tak tam bychom měli mít takto ambiciozní eh, přístup a jasnou formulaci, co se týče cíle, protože to všechno zapadá do TTIP a později to bude živoucí dohoda, která není něco jako uh, jednání na půdě OECD, to je naopak něco, kde musíme jasně sledovat cíl a zasadit se o to, aby byl v reálu naplňován. Návrh komise je něco jako Singapur EU+. Je to dobrý návrh, ale nemám zde čas na detaily. Pokud jde o americký návrh, tam nevíme. Možná někdo v sále ví, já, já nevím, jak to vypadá a to jsem se maximálně snažil do toho proniknout. A hovořil jsem s americkými kolegy, kteří opravdu vědí hodně, ale oni zase se mnou o tom nesmějí hovořit. To mi hovoří jenom o počasí. Mají přísné pokyny. Takže nic neproniklo na povrch. Když sledujeme to, co bylo s Koreou, tak zde byly čtyři jasné výhody. A to je ve srovnání s uh, návrhem EU eh, velká uh, mezera, pokud jde o regulaci Nebyly tam žádné články týkající se technické regulace nebo standardizace nebo označování a dokonce tam nebyl ani stanoven jasný cíl. To je prostě kapitola, to je neuvěřitelné, bez cíle. Teď se podívám na několik variant a velmi eh, rychle, protože máme 8 minut. Harmonizace. Harmonizace ta bude vzácná, ale ne nemožná. Uprostřed máme příklady těch měkkých možností spolupráce, které fungovaly, takže dohoda jako MIRA není nutně zárukou, že to funguje dobře, může fungovat lépe, naopak ta měkká forma spolupráce. V některých případech to totiž selhalo, takže je vždycky potřeba se to zvážit. Harmonizace standardů je složitá se Spojenými státy. Proč? Protože se snažíme pracovat eh, s ISO a IEC, o tom už hovořila Elena Santiago. A Spojené státy nemají k IEC skoro nic a mé, ještě méně to mají k ISO. Ty standardy jsou ze 72% stejné jako IEC a 31% se zase kryje s ISO. Ale vemte si, že oni mají 200 jich dohromady, takže mají jich víc, ale budou mít určité odchylky. Když máte standardy, tak nechcete, nestojíte o to, aby tam byly jakékoliv odchylky. Uz, vzájemné uznávání. U regulace tam jsem proti. Někteří z vás vědí, že já jsem na téma vzájemného uznávání toho hodně se Je to velice náročný podnik. Když se to dobře provede, tak je to dobré, skvělé v rámci Evropské unie. My jsme ti, kteří vymysleli vzájemné uznávání. Máme skvělý rámec vzájemného uznávání, ale i tehdy potřebujeme zvláštní postupy. A Dovedete si představit, jak by to bylo obtížné v tomto případě, abych v rámci TTIP do něčeho takového vůbec nešel. Teď se dostáváme ke standardům. Ehm, paní Santiago je na tohle velmi citlivá. Pokud to zarámování použijete na obou stranách, tak samozřejmě bude paní Santiago proti. A já taky, to je druhá odrážka. Ale ve své zprávě, kterou předkládám výboru IMCO, hovořím podrobně o tom, jak to udělat? Bez toho, abychom měnili tyto dva systémy a přesto dostílili takové pružnosti, že se nepoškodí vnitřní trh. Já o tom nemohu hovořit teďka, ale můžeme jinde. Některé možnosti ve Spojených státech nám dají zase příležitosti v rámci TTIP. To je poslední odrážka tady a k tomu se může ještě dostat. Vyhodnocení schody, to je starý problém. Američtí regulátoři, jak vidíte, v druhé odrážce takhle oni nefungují, spíše lze říci, že to není fungování, je to spíše neschopnost fungování. Musíme se k tomu stavit realisticky, když teď se provádí přeskum těchto eh, orgánů a TTIP by takovéto možnosti dohledu a přeskumu mohlo ještě přinést. CETA je největší MRA na světě, větší než jak, jakákoliv jiná dohoda v minulosti s Kanadou nebo se Spojenými státy. A já myslím, že v tuto chvíli MRA v této podobě podporuji znovu článek o společné spolupráci v rámci této kapitoly. Na to bychom se měli podívat, ale tak, jako to dělá OECD, podívat se na jednotlivé možnosti regulační spolupráce, vybrat se některé modely, které se osvědčily, které fungovaly. Děkuji. Děkuji. Já bych eh, vítám zástupce lotyšského předsednictví, zástupce rady. Jsem ráda, že jste se připojili k našemu slyšení. Vidíme, že všechny hlavní instituce jsou zapojeny. Dalším je Johannes Kleis za BEUK. Děkuji mnohokrát. Děkuji za možnost promluvit o ochraně spotřebitelů a TTIP. Mám také slajdy ale nejsou tak koordinované a budou na našich internetových stránkách. Nejdříve bych se dostal dál, tedy to snad přeskočím, protože věřím, že BEUK je známý výboru IMCO. Chci zdůraznit prioritní oblasti práva spotřebitelů a finanční služby, udržitelnost potraviny, a to, co je dnes na stole, tak je to samozřejmě TTIP. A to se týká všech našich prioritních oblastí. A také to vlastně, také vysvětlím naše zapojení do celé debaty o TTIPu. Další e, pro účely této prezentace chci rozlišit e, normy v tom užším slova smyslu oproti normám v oblasti ochrany spotřebitelů, kde hovoříme o zákonech či mír, míře ochrany a ve skutečnosti bych doplnil další vrstvu, což je budoucí legislativní činnost. A tady zmíním současný rámec eh, ochrany spotřebitelů a technické normy. Eh, toho se dotýkat eh, nebudu. Paní Santiago o tom již vyčerpávajícím způsobem velmi odborně pohovořila. Další, prosím. Nejdříve, pokud jde o současný právní rámec pro spotřebitele výhody obchodní dohody. Můžeme stlumit světlo, paní předsedkyně. Děkuji. Je to lepší, je to lepší pro poslance a můžeme to takto ponechat. Prosím, pokračujte. Děkuji. Chtěl bych říct, že z hlediska spotřebitelů vyhodnocení, zda TTIP má pozitivní či negativní dopad na spotřebitele, nemůže být redukován na ekonomickou argumentaci, zejména pokud se velmi ostře debatuje o číslech a pokud jde o výhody pro jednotný trh EU, pro spotřebitele to tady nejde jenom o ekonomické přínosy jednotného trhu, které jsou samozřejmě zřetelné při snížení nákladů na snížení administrativní zátěže, což má za důsledek nižší ceny pro spotřebitele a služby. Takže to je, to je pozitivní ekonomicky pro spotřebitele, ale také existují další přínosy vnitřního trhu, které mnohem více souvisí se společné normy ochrany. A tady se držíme základních zásad, jako je regulace na základě ohrožení či rizika, eh, zásada obezřetnosti, či zásada obecného zapojení a společenského koncenzu. A to je důvěra v trh, který potřebují spotřebitelé a to je také důvěra, o kterou se snažíme v této dnešní panelové diskusi. Další, prosím. To se týče současného právního rámce. Samozřejmě víme, že vyjednavači říkají, že Evropská komise a další orgány tvrdí, že nedojde k redukci stávajících norem je možné tomu uvěřit, ale věci jsou méně jasné, když hovoříme o vzájemném uznávání. Pan Pelkmans už zmínil vzájemné uznávání a jeho skepsy v tomto směru. Je jasné, že to možná nepovede ke změně stávajícího práva, ale existuje možné riziko budoucí nižší míry ochrany, protože produkty budou vstupovat na trh, které nebudou odpovídat legitimně očekávání spotřebitelů v souladu s normami EU. A dlouhodobě e, také může dojít k tlaku na Evropskou unii, protože evropské podniky uvidí, že americké firmy budou mít konkurenční výhodu, protože budou uplatňovat méně náročné normy. Tedy je tu nejasnost, jak vzájemné uznávání bude fungovat v budoucnosti, zejména ve světle velmi, širší, velmi široké působnosti té typu. Další, prosím, konečně, pokud jde o právní rámec pro spotřebitele, týká se toho, že velmi často slyšíme o značení výrobku jako cestu pro překonání rozdílu v legislativě. A to je alternativa, o, o které bychom měli hovořit velmi opatrně, protože už teď dochází k přetížení informacemi. Označování by mělo být velmi e, inteligentní a pouze obsahovat nezbytné informace. A není to všelék, prostě Loga by měla být vyzkoušena pro, co se týče eh, vnímání spotřebitelů a pochopení a například označení, které obsahuje zmínku, že obsahuje endokrinní disruptory, prostě není vždy žádoucí či pochopitelné, srozumitelné pro spotřebitele. Otázka bezpečnosti by neměla být otázkou volby spotřebitele. Lidé očekávají, že zboží bude bezpečné a spolehají na úřady, že chrání před bezpečnými výrobky a značení by také mělo zatěžovat eh, spotřebitele, tedy výrobek bez eh, GMO. Eh, pokud označení, které tvrdí, že toto obsahuje GMO, je mnohem relevantnější z hlediska spotřebitele. Další, prosím. Další prvek, které třeba zvážit, pokud je o ochranu spotřebitelů, je budoucí legislativní činnost a tady musíme rozšířit úvahy o ochraně spotřebitelů nad rámec současných pravidel a také budoucí svobody tedy regulovat. A je to velký otazník, který se týká současné regulační spolupráce, jak již paní předsedkyně zmínila byl zveřejněn dokument před 14 dny, který, má být, který měl být projeden na posledních jednáních se Spojenými státy a obsahuje celou řadu prvků, které vážně naruší naši schopnost eh, budoucí legislativní činnosti a to může mít negativní dopad z hlediska spotřebitelů. Zmíním jenom několik bodů. Jsme přesvědčeni, že pokud to předpokládá, že strany vstoupí do výměny eh, takových zamýšlených, tedy regulačních eh, dokumentů, tak hrozí, že až e, tyto zákony přijdou k jednání v radě, tak, a tak budou jejich, e, jejich požadavky minimalizovány a snižovány. A tam, kde jsou zásadní rozpory, tak to, tam to může znamenat, že vlastně dojde ke zmrazení regulace. To neznamená, že my jsme proti spolupráci. Spolupráce v technických otázkách, kdy třeba často hovoříme o světlometech vozů jako příkladu, tak tam je to samozřejmě rozumné a paní Charanzová ve své zprávě zmiňuje technickou spolupráci velmi často, ale vidíme riziko, že pod záminkou snížení dopadu na obchod bude eh, druhý obchodní partner příliš zapojen do regulačního procesu na druhé straně. Tak já bych chtěl zmínit, že jsme zaznamenali rozpor mezi veřejnými připomínkami k regulační spolupráci a také to, co my v současnosti vidíme v těch právních návrzích. A v bloku paní Malmstr, který vznikl ve stejný den, kdy byl tento dokument zveřejněn, je uvedeno, tato spolupráce bude soustředěna na technická pravidla. Konec citace. Ale je možné lépe to sledovat na slajdu. Ten text říká, regulační akty, které stanoví požadavky či související postupy týkající se zboží a týkající se jejich charakteristik či výrobních postupů, jejich eh, uvedení na trh nebo využití. A to může být úplně všechno, protože charakteristika eh, výrobku může být eh, maximální reziduální úroveň chemikálie například. A to se skutečně týká zásadních věcí z hlediska spotřebitelů. Komise také říká, že některé oblasti budou zcela vyloučeny z regulační spolupráce, avšak text také hovoří o nařízeních a směrnicích. A není žádný důkaz našeho hlediska, že by například pravidla o ochraně eh, osobních údajů byly vyloučeny. Takže z tohoto hlediska návrh regulační spolupráce, tak jak je v současnosti navržen, eh, by mohl mít negativní dopad na ochranu spotřebitelů podle TTIPu. Poslední věc, velmi stručně, normy. Eh, chtěl bych zmínit to, co říkala paní Santiago o tom, že zapojení tedy eh, normalizačních eh, institucí, zejména ANEK, tedy naše sesterská organizace, která se týká procesu normalizace. A to je třeba vzít v úvahu, když hovoříme o minimalizaci rozdílů v procesu normalizace v Evropské unii a v USA. Poslední slide. Poslední věc, co bych chtěl zmínit, že jsme neměli dost času hovořit o ISDS, ale je to relevantní, když hovoříme o ochraně spotřebitelů v Evropě. A snad bych zmínil eh, hashtag Jeff Weekend a tam máte některé náměty, proč eh, ISDS je rizikem pro ochranu spotřebitelů v Evropě. Děkuji mnohokrát. So far there are five speakers on... Máme ještě pět řečníků na seznamu řečníků. Nejdříve koordinátoři. Evelyn, chcete mluvit? Prosím a další se mohou také přihlásit. Takže půjdeme po třech otázkách. A Pascal chce být na seznamu také. Takže zatím mám Evelyn Gebhardt, Anna Maria Krotzbelt, Mikuel Danten, Mara Capini, paní, paní Šalke Mauze a Pascal Arnou. Někdo další? Takže Evelyn, prosím. Eh, Děkuji za velmi hodnotné příspěvky, které jsme si právě vyslechli. Nejprve musím sdělit určitý takový závěr, který já jsem si tady sepsala jako otázku. Když paní eh, Santiago Eh, mluvila, napadlo mě zeptat se, jak to vypadá se vzájemným uznáváním, ale eh, vy jste odpověděla, vlastně všichni tři jste řekli, že s tím vidíte velké problémy. A já si myslím, že se to odráží i v té diskusi, která se vede na veřejnosti. Je to téma, kterým se nutně musíme zabývat. V posledním legislativním období jsme eh, vedli diskusi na téma tohoto nařízení, hovořili jsme o možné novelizaci eh, norem a šlo konkrétně o oblast služeb. Je to něco jiného než standardizace produktů a souvisejících věč, věcí. No a i zde pak existuje úkol zaměřit se na možnosti standardizace v oblasti služeb. A já se vás chci zeptat, jak byste hodnotili tuto otázku, i když to třeba není přímo ve vašich kompetencích. Je to pro mě velice důležitá otázka. Druhá věc, na kterou se chci zeptat, konkrétně pana Klajse. Vy jste říkal, že do označování patří i označování původu. V rámci té typ se používá SETA jako jakýsi model. A vy dobře víte, že eh, Evropský parlament je pro eh, začlenění i označení původu. Ale když se podíváte na text SETA, tak tam vidíme, že ten regulační rámec je daleko vzdálen tomu, co jsme navrhli pro tuto oblast my, jako Evropský parlament. No a proto bych ráda slyšela váš názor na toto, protože já když se na to podívám, eh, co je napsáno v SETA, tak si říkám, ubohý biznis. Protože oni nebudou vůbec vědět, co mají a jak označovat. Protože pochybuji, že někdo přečte a pochopí těch 1700 stránek. No, mám toho spoustu dál, ale vím, že se chtějí na něco zeptat i kolegové takže se omezím pouze na jednu poslední otázku. Regulační spolupráce. Ráda bych, abyste nám přesněji řekli všichni tři, kde jsou zde eh, ty příležitosti, já je tam nevidím, a jaká rizika v těchto oblastech konkrétně vidíte. Mně se zdá, že v této oblasti, když jde o standardizaci a o služby, tak e, mně připadá, že zde může vzniknout obrovský problém pro další rozvoj spotřebitelského práva. Musíme pamatovat na to, co říkal pan Kleis, nejde pouze o náklady, jde také o kvalitu a o jiné věci, které jsou velmi relevantní v této souvislosti. Děkuji. Děkuji, Dan Dalton, ECR. A mimochodem pan Švábko, ordinátor EPP, se omlouvá, musel odejít, ale jeho jménem pak bude hovořit někdo jiný. Takže Dané, děkuji. Já když jsem o tomto hovořil posledně, tak jsem říkal, že nějaká tarifní dohoda by byla dobrá pro spotřebitele a, a počítám, že mě asi někdo špatně pochopil, protože se začalo říkat, že se tím sníží standardy, ale to není pravda. Nějaká takováto tarifní dohoda, to, dohoda o clech by skutečně pouze snižovala cla. Tak já se chci zeptat, jaké podle vašeho názoru by byly dopady pouze celní dohody pro spotřebitele, tedy že by se snížila cena importovaného zboží z USA. A pak netarifní bariéry a technické bariéry. To je už trošku ošemetnější, protože některé ty věci souvisí jak s kulturními normami v našich zemích nebo s našimi standardy a je těžké rozlišit, co jsou vlastně normativní otázky a co jsou obchodní otázky. Ale musím říct, že ty věci, které slýchám jak dnes, tak v posledních letech o této debatě podstatě panuje názor, že USA jsou neregulovaný divoký západ, což možná byla pravda před dvěma, třemi lety, ale dnes je to velmi rozvinutá země v této oblasti a v mnoha oblastech jejich standardy jsou daleko vyšší než ty naše. Takže má druhá otázka, která je tak trošku na snadě. Eh, skutečně si myslíte, že americké zboží není bezpečné? Děkuji. Paní Koraca Bild. Děkuji. Včera v Berlíně, když tam byla Cecilie Malmström na rozhovorech, tak eh, tam eh, byly tisíce protestujících, kteří skandovali, že ten, tato dohoda představuje dumping standardu, je netransparentní a nedemokratická. Já se vás chci zeptat na toto. Eh, vidíme v Evropě vlnu antiamerikanismu a ideologie a podobné trendy, které jsou podle mě velmi problematické. Eh, vnímám je tak já a celá řada dalších osob, kteří bojují, které bojují léta za vysoké standardy v oblasti potravin, za vysoké standardy v oblasti eh, soukromí a tak dále. My máme trošku problém s komunikací. Fakt, že probíhá tato veřejná debata, probíhají desítky veřejných slyšení, zapojují se nevládní organizace, máme všelijaké parlamentní zprávy a tak dále takže z toho jasně vidíme, že existuje závazek tvůrců politiky, aby tato obchodní jednání byla transparentnější než jakákoliv jiná obchodní jednání v minulosti Evropské unie, ale přesto si lidé myslí, že to je netransparentní a nedemokratické, ačkoliv to projde všemi národními parlamenty a tak dále a tak podobně. Takže já si trošku dělám starosti o tom, že vy hovoříte pouze o těch drobnostech, co jsou špatně v té dohodě a nehovoříte o těch obrovských výhodách konvergence, eh, které tato dohoda přinese. Eh, USA není nějaká nerozvinutá země bez standard a tak dále. Podívejte se, eh, co se stane, když třeba přijedete do New Yorku a udělá se vám špatně eh, z jídla v nějaké restauraci, přece vás samozřejmě dovezou do velmi kvalitní nemocnice. Já nechápu, jak třeba různé organizace v Německu se už mohly rozhodnout, když zatím nikdo neviděl ten text, že tato dohoda je proti právům spotřebitelů. Říkáme ne něčemu, co zatím nikdo neviděl. A já se chci zeptat, jak to vypadá s tím smyslem pro zodpovědnost v organizacích, které se zabývají standardy pro spotřebitele. E, já se chci zeptat, jestli si skutečně myslíte, že nás v Evropě zasypou chlorovaným kuřetem nebo čím? Z mandátu komise je dosti jasné, že standardy v oblasti bezpečnosti potravy nebudou žádným způsobem poníženi. E, Jménem koordinátora za EPP se chci zeptat, Eleno, konkrétně vás. Vy říkáte, že jste zcela proti vzájemnému uznávání, já to svým způsobem chápu, ale nebyla bych tak kategoricky proti, právě proto, že zatím vůbec nemáme ten text. Potřebujeme regulační konvergenci, eh, abychom měli standardizaci. Nebo jsme to pochopili špatně, protože regulační konvergence by znamenalo změnit zákon v USA a v EU. A pak bychom měli společné standardy. Nebo co, co jste konkrétně myslela? Protože konvergence v oblasti standardizace eh, je klíčem této dohody. Možná jsem to pochopila špatně, tak mi to prosím vysvětlete. Eh, Catherine Steiler, děkuji paní předsedkyně, děkuji i všem řečníkům. V minulém funkčním období Eh, jste, myslím, Eleno tady byla také a před rokem to vypadalo daleko nadějněji v tom smyslu, že se nám podaří vytvořit ten jednotný trh napříč Atlantikem, budeme mít sdílené standardy a tak dále. Ehm, upřímně řečeno z těch nějakých pěti tisíc e-mailů, co jsem já dostala, tak z nich 95% je zcela proti eh, dohodě Té typ Zatím vlastně vůbec nemáme nic na papíře, jak může být někdo proti něčemu, co nikdo nečetl. Ehm, je to asi případ toho, kdy jsme mohli lépe komunikovat eh, tyto věci a lépe řešit obavy lidí, to by asi bylo smysluplnější, než pouze reagovat na to, že někdo je proti něčemu, co ještě neviděl. Eh, chci se zeptat, v jaké oblasti standardů si myslíte, že můžeme dosáhnout spolupráce? Hovoříme o ISTAs, eh, bude se eh, a ISDS, hovoří se o SETA. Chci se zeptat, co si myslíte například o té kanadské dohodě, protože já jsem slyšela, že, jak se říká, všechno souvisí se vším a bude se to hodně ovlivňovat. Já se trošku obávám, jak už tady zaznělo, že v Evropě momentálně panuje antiamerická agenda, což je skutečně politování hodné. Já si myslím, že bychom se měli zaměřit hlavně na témata, kde můžeme spolupracovat a pokud vím, tak třeba v naší delegaci nebudeme podporovat žádnou dohodu, která bude obsahovat ISDS. Samozřejmě otázka veřejných služeb je otázka legitimní. Lidi je potřeba ujistit, že jim nic nehrozí ale chci se vás krátka zeptat, zda vnímáte nějakou možnost skutečné spolupráce v oblasti standardů třeba SETA nebo jinde. E, před rokem jste tady byla, říkala jste, že snad dojde k dohodě, ale to se bohužel nestalo. Catherine, promiňte, říká paní předsedkyně, musíme, musíme se posunout dál. Tak e, to je všechno. E, děkuji paní předsedkyně, takže ISDS to je potřeba zařídit správně a standardy budou zapotřebí, abychom ujistili naše spotřebitele. Děkuji. Děkuji. Tak a teď další vás už odříznu po minutě. Nikola Dante jako první. Děkuji. Pokud jde o tuto dohodu, tak já myslím, že můžeme dosáhnout opravdu ambiciozní dohody a lepších standardů na obou stranách Atlantiku. Nelze to říct tak, že evropské standardy jsou nejlepší na světě, konec. Potřebujeme lepší záruky v některých zemích. Některé materiály, některé textíly jsou například problematické. My je třeba eh, odsouhlasíme a američané je neodsouhlasí. To samé se děje v případě kosmetických produktů. Měli bychom vždycky na všech místech usilovat o nejvyšší úroveň ochrany. Nejde říci, že Evropa je perfektní a Spojené státy nejsou až tak dobré, pokud jde o standardy ochrany spotřebitele. Já myslím, že to je chyba to takto pojmout bude čas na rozpravu ještě do okamžiku hlasování. Bude. Veřejně se to bude projednávat. V tuto chvíli máte však možnost položit otázku expertům. Ano, děkuji, takže otázka z mé strany zní. Existují americké standardy, které jsou na vyšší úrovni, než na které jsou evropské standardy. Kdybychom se mohli dohodnout na nejlepších evropských standardech a nejlepších amerických standardech, které by všichni mohli přijmout. Děkuji. Děkuji. Já se pokusím to stihnout do minuty. Ty informace, které jsme obdrželi, jsou pro mě dost znepokojivé. Vy jste uváděli, že jednání je složité, ale tuto dohodu potřebujeme. A já se chci zeptat, jak můžeme v průběhu tohoto jednání zajistit dva cíle Evropské unie. Jednak přístup na trh. Ten musí zůstat rovný na obou trzích, aby evropští výrobce nebyli v nevýhodě. To je první věc. A druhá věc je ochrana spotřebitele. Nemůžeme si dovolit dva různé standardy. Já jsem to úplně nepochopila. Jak si to představujete do budoucna, že by evropské produkty měly rovný přístup na americké trhy a opačně by to fungovalo pro americké produkty? Standardizace, zpětná dohledatelnost, náklady na prověrky, to jsou všechno náklady navíc a američané je nést nebudou, takže vlastně nebudeme mít stejné eh, náklady, stejný rovný přístup. Děkuji. Já mám první otázku na pana Klajse. Samozřejmě máme zde spotřebitelé občany, které zastupujeme a ty máme v popředí zájmu, pokud jde o TTIP. A já se chci zeptat na vaše uh, náměty, pokud jde o zlepšení kupní síly spotřebitelů. Jak se díváte na otázku me, obchodu mezi společnostmi, pokud jde o konečný výsledek finanční a potřeba zachovat kvalitu života v co nejširším měřítku a na co nejdále. Takže musíme řešit otázku standardů, o kterých jste hovořili a zde máte jasné formulované obavy. Dostali jste od vyjednavačů, pokud jde o bezpečnost potraven a veřejné zdraví a veřejné služby. Eh, k tomuto připomínky se chceme, aby ty normy zůstaly, jak jsou. Jste spokojeni s tím, co jste obdrželi, to je moje otázka. A co se stane, až ty nově vznikající ekonomiky budou sehrávat stále více důležitou roli do 20-30 let. To by mě zajímalo, jak toto pojednáme. A pokud je o pana Paxmana, co si myslíte když se stane, doufám, že se to nestane, ale kdyby selhalo jednání o TTIP, co to udělá s konkurenceschopností Evropy a co to udělá se stavem vyjednávání s Američany do budoucna? Děkuji. Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, já nechci hovořit o katastrofálních scénářích nebo o antiamerikanismu a tak dále. Eh, já eh, vnímám celá tato jednání z jiných důvodů velmi kriticky a to zejména, když si přečtu, co se vyjednalo teď v oblasti SETA. Vrátím se tak k tomu, co říkala paní Gebhartová. Z eh, těch eh, nějakých 1500 eh, plus minus geografických značek původu se bude v rámci SETA ehm, uznávat pouze, dejme tomu, asi 150 což znamená 1250 nebo zhruba tolik jich chráněno nebude. Takže až nějaká kanadská firma bude chtít produkovat e, zaručeně pravou ardenskou šunku, tak klidně může a nikdo jí v tom nezabrání. Chci se zeptat, zda skutečně tato interpretace je zpráva, správná, tedy že té typ těchto 1250 známek původu nebude v rámci té typ chráněno a v souvislosti tedy s eh, ochranou spotřebitele. Děkuji. Chce každý z řečníků se ujmout slova. Můžeme něco řešit i písemně, ale můžete tak na minutku vystoupit a vyjádřit se. Já nechci debatu uzavírat, ale chci se ušetřit čas, abychom měli čas ještě na další čas debaty a potom mohli dát slovo komisi. Mohu vám tedy předat slovo každému na minutu? Tak první dáma vystoupí. Děkuji. Já bych ráda rozvinula téma zájemné uznávání, protože to se asi nepochopilo úplně. Evropa má jednotný standardní model, zatímco Spojené státy jich mají několik. Takže kdybyste chtěli vzájemné uznávání, tak na jedné straně by byl jeden evropský model a na americké straně by bylo pět, deset, tak byste zajistili přístup na trh. Ten jeden model v Evropě by měl přístup na americký trh a ty americké standardy, které bychom eh, vybrali, by měly přístup a jiné by neměly přístup. Takhle by ta legislativa totiž fungovala. Takhle byla nakonec sjednána, takže standardy nemohou být řešením eh, přibližování regulační právní úpravy. Cestou je použít standardy různým jiným způsobem a krom těch standardů mají ještě 700 dalších. Potom jsou tam jiné povinné systémy prověrek a regulací. Zatímco v evropském systému to funguje jinak. Tady je spousta eh, vlastních prohlášení o schodě a spousta věcí se řeší na dobrovolné bázi. Takže přibližování regulačních rámců by nebylo možné, pokud bychom chtěli dosáhnout symetrického přístupu na trh. A my nechceme se k tomu stavět negativně. To je přesně naopak. My bychom rádi, spolupracovali s americkými partnery, s našimi protěžky a s těmi subjekty z průmyslu odvětví. Rádi bychom s nimi zasadli za společný stůl, dali do toho čas a peníze, abychom vytvořili technickou specifikaci takovou, která by podle našeho názoru přinesla užitek do budoucna. Pokud budou mít zájem podpořit společné úsilí vytváření standardů, tak budeme rádi. Máme zde dva pilotní testy. Neexistuje žádná legislativa na syntetické biologické látky a potom eh, ochrana eh, uniforma pro policistky, to je další téma. Paní předsedkyně říká, že něco takového by potřebovala. Děkuji. Já se nejprve vyjádřím k otázce dohod o tarifu. Samozřejmě, pokud se tarify sníží u zboží, tak to bude pro spotřebitele dobré. My jsme vždycky tvrdili, že TTIP má své výhody a jedním je snížení nákladů a služeb, ale to není jediné téma pokud by se na to měla soustředit spotřebitelská organizace, ale je to jedna možnost říkat, že je to divoký západ, kde není regulace. No, jako my jsme vedli různé dialogy s našimi americkými partnery, oni mají zase naopak obavy, pokud jde o evropské standardy, takže bychom neradě prohlašovali něco v tomto smyslu. My jsme vždycky měli dobré standardy, co se týče ochrany spotřebitele. Já samozřejmě nemůžu hovořit za občanskou společnost v Evropě, ale mohu říct, pokud jde o spotřebitelské organizace, tak naši členové netvrdí, že jsou proti TTIP. Těší se na finální znění a chceme se k tomu vyjádřit, až to finální znění dostaneme. Pokud jde o transparentnost, tak jsem hovořil o kapitole o regulační spolupráci Zatímco to řešilo obecně my, ale příště jako spotřebitelská organizace se k tomu chceme vyjadřovat. Podrobně to možná bude za rok, za dva roky a v tomto časovém rámci ale vzhledem k té nedostatečné transparentnosti není možné se k tomu dále věcně vyjadřovat. Regulační výhody a nevýhody. A přesně proto jste tady. Děkuji, že jste tady dnes a můžete tyhle připomínky říct. My si je poznamenáme a poprosíme vás, abyste nám poslal další informace. My chceme slyšet, co si myslí spotřebitelé a chceme, aby se to promítlo do potom vyjednávání žaku. Děkuji. Hrozně moc otázek, mám jenom minutu. Tak já bych asi prodloužil minutu na víc sekund, než má pokud jde o harmonizaci regulace. Problém spočívá v tom, že musíme sladit definici. Harmonizace regulace bude velmi vzácná, ale já jsem říkal, že se to někdy stát může. To je první věc. Druhá věc je veřejná debata o TTIP, No dvě debaty. Jednak je zde kampaň a pak je zde debata. Tohle je debata. Tady je to seriózní, lidé si naslouchají a je to analýza. Je to ohromné téma a nejde to dát na jednu stránku. Ale když máte kampaň, tak na Twitteru to dáte do 24 znaků, co chcete říct. A já bych rád, aby poslanci, kteří mají málo času sice, ale aby si po, aby si přečetli poslední zprávu ECIP, kde se objevuje analýza v Německu takzvané eh, neziskové organizace a říká se, že 86% sociálních médií je o jedné organizaci. Je to, eh, jsou to útoky lidí proti globalizace a oni 24 hodin denně bombardují všechny možné stránky jsou proti, no protože je to vůbec nezajímá, ale to nemá co dělat s tou debatou jako takovou. A já si myslím, že poslanci Evropského parlamentu by neměli těmto hlasům vůbec naslouchat, měli by naslouchat těm seriózním hlasům. A pak eh, ke zájemnému uznávání standardů. Já se trochu stotožňuji s tím, co říkala Alena, ale ne úplně. Já myslím, že jsou návrhy na obou stranách a šlo by to nějak flexibilně pojednat, bez toho, aby se měnily oba systémy. A možná by to prospělo věci. A podmínka na evropské straně by byla ta, že pokud američané na to nepřistoupí, tak k tomu nebude a ISO ISE standard. A pak ještě zajímavá otázka ke konkurenceschopnosti. Já nevím, kdo se to ptal. Může TTIP selhat, to si myslím, že je nepravděpodobné, jestli uspějeme tak, jak já si to představuju, to nevím, ale pokud by to všechno selhalo úplně, tak tomu můžeme říct toto. Z hlediska sektorů my tady nemluvíme úplně o odvětvích, jsou to sektory týkající se standardu. Jsou sektory, kde bychom rádi, aby TBT zmizelo. Ale to jsou přesně ty sektory, kde je, jsme velmi konkurenceschopní, například elektri- elektronické zboží. To už funguje řadu let a máme přebytek se spojenými státy, který se neustále navyšuje. To je super konkurence schopné eh, odvětví. Ale potom jsou chemické látky, kde ta poptávka v Evropě je mnohem tvrdší, ale jsme konkurenceschopní i v chemických látkách. Možná ne v případě přenané regulace, ale v tuto chvíli ještě se to daří. Automobilový průmysl, o tom se ještě bude hovořit. Zde jsme silným vývozcem. Je třeba se na to podívat příklad za příkladem. TTIP je podle mého názoru vynikající příležitost ale není to tak, že když nebude TTIP, že budeme moc působit mimo TTIP a když nebude TTIP, že úplně zkrachujeme, to také není pravda. Těšíme se na vaše další materiály, které předložíte písemně. A dávám slovo místo před... bez dalšího druhý panel, máme již 14, 15 minut spoždění. Po spoždění a bude věnován regulační spolupráci v oblasti automobilového průmyslu. A první vystupující je, je pan Ivan Hodáč, člen správní rady Aspenu institutu v Praze a také předseda jedné z nejvýznamnějších zájmové skupiny v oblasti automobilového průmyslu, tedy ACEA, e Evropské asociace výrobců automobilů, má slovo na 8 minut. Yes, um, good morning. Dobré ráno, téměř dobré odpoledne, dámy a pánové. Děkuji oběma spolupředstavícím za možnost oslovit toto publikum. Chtěl bych na začátku uvést několik čísel. Nikdo nehovořil o číslech, tak učím tak velmi rychle. V, automobil, v automobilovém odvětví 10% obchodu EU Spojených států, tedy 35 světového odbytu jsou automobily a 50 světového obchodu. 50 milionů eh, automobilů a automobilových dílů je předmětem obchodu a obchodujeme 1 milion vozidel a netarifní překážky obchodu, když se podíváme na dávné studie, tak jasně naznačují, že 26% poplatku ad valorem spadají do této oblasti, tedy to dokumentuje význam regulační spolupráce, eliminace. Pokud byste eliminovali tedy tyto poplatky, 25 tak byste zvýšil vývoz z EU do USA o 150%. To jsou výsledky studií, které připravila Evropská komise. Pokud jde o růst a zaměstnanost, tento nárůst by měl za následek nárůst o 1,5 zaměstnanosti v atomovém sektoru. Takže není regulační spolupráce a konvergence. Chtěl bych hovořit o stávající regulaci a budoucí regulaci. Když se podíváte na vyjednávací mandát, jasně hovoří o ambiciozní úrovni regulační kompatibility skrze vzájemné uznávání, posílené spolupráce mezi regulátory a harmonizaci. A to odpověď Beuku nemá poškodit regulované. Také hovoříme o dohodě s Koreou. Ano, byli jsme proti korejské dohodě, to uznávám. Ale toto je první významná obchodní dohoda, kde průmysl na obou stranách Atlantiku podporuje dohodu. A prezentace společné evropské-amerického průmyslu společně proběhly a my jsme podporovali komplexní dohodu na třech pilířích. Eliminace celních poplatků, regulační konvergence a kooperace při budoucí regulaci i na mezinárodní půdě, jako je například e, Ženeva. A tak, jak již zaznělo, největší úspory a ekonomický dopad pro průmysl, pro spotřebitele a také pro celou ekonomiku pramení z eh, regulační konvergence. A to neznamená pouze největší výrobce automobilů, ale také malé a střední podniky. V zemi, jako je Česká republika, odkud se nebudou vyvážet eh, vozy, nebo bezprostředně nebudou vyvážet vozy do USA, malé a střední podniky budou mít užitek z vývozu komponent buď do Spojených států nebo do jiných zemí, kde budou tyto komponenty zabudovány do vozidel. To je vyjádření odvětví, které vyrábí komponenty. Protože žijeme ve dvou regulačních systémech, americký systém se liší a systém EU se liší. A je třeba ukázat ekvivalenci výsledku regulačního procesu. Není možné jít po položkách, to by nešlo. Ale můžeme použít klastry, například například vidění, osvětlení a podobně. A to představuje vlastně 60 NTB a můžeme skrze studie prokázat, že právě takové klastry norem jsou kompatibilní. Tedy pokud, a to by zákonodárce měl být schopen udělat, tak bychom odstranili tuto překážku. To je evidentně vyžaduje velmi úzkou spolupráci mezi oběma stranami. A už zaznělo, eh, že přímo či nepřímo na americké straně nebo na straně EU tvrdí, že existuje tedy určitá nadvláda, pokud jde převaha. Pokud bychom takto začínali, tak to byl konec. Musíme začít spolupracovat na základě rovnosti. Systémy se liší, ano, žijeme v jiných systémech, ale nic by nemělo bránit regulátoru, aby vlastně prokázal ekvivalenci výsledku bez snížení tedy úrovně norem a průmysl uvádí na obou stranách Atlantiku, že nechceme tedy nějakým způsobem snižovat požadavky v oblasti životního prostředí a bezpečnosti. Je tu skutečně potřeba úzké spolupráce mezi regulátory na obou stranách Atlantiku bezprostředně a také na mezinárodních fórech. V roce 1900 máme UN, UNEC, EHK eh, a dohody eh, v Ženevě a to jsou místa, kde Spojené státy a EU musí spolupracovat na budoucí legislativě. Je to absolutní nezbytnost. A když hovoříme o nových eh, pomocných systémech pro řízení, to je budoucí legislativa. A tím je třeba se společně zabývat. A to by nám umožnilo, abychom byli vlastně tím, kdo stanoví normy pro celý svět v oblasti eh, automobilového průmyslu v Ženevě i jinde. A zda to bude formou regulační spolupráce, jak navrhuje komise, nebo jinak, mm, na tom nezáleží, ale je třeba skutečně úzce spolupracovat eh, mezi regulátory na obou stranách Atlantiku, seznam včasného varování, výměna informací a tak dále, konzultace na pravidelném základě. Konečně, pokud jde o tuto část, je také nutné spolupůsobit v oblasti výzkumu a vývoje. Můžeme definovat projekty, kde budeme se zabývat takzvaným předregulačním výzkumem a to musí probíhat mezi Spojenými státy a Evropou. Závěrem tedy. Za prvé, vyjednávači by měli respektovat vyjednávací mandát aby dospěli k ambiciozní míře regulační kompatibility a soudržnosti. A to nám dá největší přínos, mnohem větší, než pokud pouze zrušíme tedy celá poplatky. A regulační konvergence a spolupráce musí existovat i v budoucnosti. Nemůžeme se zabývat pouze stávající regulací, ale také budoucí regulací. A pokud se nám nepodaří dospět ke komplexní dohodě, která se bude opírat o tři pilíře, tedy eliminace slova poplatku, ekvivalence výsledků a, a spolupráce na budoucí legislativě, tak promarníme obrovskou příležitost. Promarníme příležitost u TMIBC. E a pokud se nám opět toto nepovede, tak se tato šance už nikdy nevrátí. Děkuji vám. Děkuji, pane Hodači. Náš druhý vystupující, pan Jurgen Mates, který je ek- ek- hlavním ekonomem v Výzkumném ekonomickém ústavu v Kolíně nad Rýnem a formuloval celou řadu doporučení, jak připravit ekonomiku na budoucnost a připravuje studii na, pro oblast automobilového průmyslu pro výbor IMCO. Máte slovo. To the two chairs. Um... Děkuji oběma spolupředsedkyním. Vážení poslanci a poslankyně, já mám pro vás tři hlavní sdělení. Svým způsobem zopakuji eh, část z toho, co již zde zaznělo, ale eh, snad to alespoň bude eh, jasně strukturované. Regulační spolupráce podle mě je klíčová pro využití výhod té typu a je zejména slibná v oblasti motorových vozidel. Za druhé, Regulační spolupráce neznamená ohrožení ochrany spotřebitele ani legislativní autonomie Evropského parlamentu, pakliže návrh komise o regulační spolupráci e, v rámci dohod o volném obchodu bude sloužit jako základní směrování. Ze zkušeností víme, že jakýkoliv postup bude pomalý a obtížný. Takže teď zpět k tomu prvnímu bodu. Eh, slibná spolupráce v oblasti motorových vozidel. Pan Hodač eh, již mluvil o těch číslech. V zásadě lze říci, že vzhledem k tomu, že cla jsou již tak nízká, tak hlavní benefity vidíme v redukci netarifních bariér. Což může znamenat velké úspory ku prospěchu spotřebitelů. Eh, toto je skutečně aspekt blahobytu. Kromě toho, můžeme očekávat pozitivní dopad na malé a střední podniky, protože zejména oni jsou zejména odrazovány netarifními bariérami v transatlantském obchodu a všichni víme, že malé a střední podniky jsou velice důležité pro zaměstnanost v EU. Bez ohledu na jejich důležitost zdůrazňujeme také důležitost eliminaci cel, jak již říkal pan Hodač. Další důvody proč je zde tak velký potenciál v automobilovém sektoru, je to, že USA jsou zdaleka největším trhem pro exportéry vozidel z EU. E, o tom hovořil už pan Pelmans. E, již v této oblasti máme nadbytek běžného účtu. A co se týká netarifních bariér a i co se týká tarifních bariér, můžeme Američanům něco nabídnout. Za druhé, ochrana spotřebitele e, ty obavy o závod ke dnu jsou přehnané. Proč? Protože standardy USA na ochranu spotřebitele, to říkal již britský kolega před chvílí, nejsou systematicky nízké. Nedostatek prekaucionárního principu je kompenzován systémem občanské odpovědnosti v USA, což znamená, že sečteno a podtrženo je situace v USA a v Americe v podstatě, v USA a v EU v podstatě shodná. Zmínilo se také již ze strany komise a politických vůdců na obou stranách Atlantiku, že nedojde ke snižování standardů EU a že ten um, ochranný princip bude zachován. Za další, Eh, přístup komise k, re, k regulacím a standardizaci eh, říká, že vzájemné uznávání bude možné pouze tehdy, pakliže budou zachovány nebo zlepšeny standardy bezpečnosti a ochrany životního prostředí. Což znamená, že opět, a to tady také zaznělo, že ten eh, klastrový přístup je v podstatě smysluplný protože v celé řadě oblastí můžeme dosáhnout lepších výsledků, což je velmi komplexní bod a ještě se k němu vrátím. Takže důležité je zdůraznit, že regulační spolupráce spočívá v identifikaci nepotřebných um, bariér pro obchod při zachování vysoké úrovně ochrany spotřebitele. Suverenita Evropského parlamentu není ohrožena z několika důvodů. Za prvé, Přístup komise k regulační spolupráci nám jasně ukazuje, že zde máme, cituji, plné respektování práva regulovat, ehm, konec citace, a že také, cituji, regulátoři budou mít poslední slovo, konec citace. Takže eh, konečné rozhodnutí nebude ležet v rukou nějakého ehm, eh, úřadu pro eh, regulační spolupráci a nebudou nijak ohroženy ani legislativní procesy EU. Obecně za to lze říci, že samozřejmě má smysl delegovat regulační kompetence na jiné instituce, protože jsou to témata skutečně složitá a řízeno je delegování eh, regulačních kompetencí ze strany legislátorů je myšlenka, která je společná většině členských států EU. Například delegujeme finanční supervizi EBA. Eh, e a máme zde celou řadu jiných příkladů. Ovšem, je jasné, že musíme být i bdělí a zajistit, že takováto delegovaná činnost bude neustále kontrolovatelná ze strany Evropského parlamentu, což znamená, že Evropský parlament například bude dohlížet na práci toho úřadu pro regulační spolupráci a že se kroky na ochranu spotřebitele budou skutečně podnikat na úrovni legislátorů, to znamená na úrovni Evropského parlamentu nebo legislátorů na národní úrovni a je potřeba zajistit, aby status EP e nebyl podkopan statusem TTIP jakožto živoucí dohody v rámci jejího rozhodovacího procesu. To znamená, není možné autoritu EP podkopávat v diskusích o uznávání konkrétních standardů v TTIP. Takže problémy zde mohou vyvstat, ale jsou to problémy řešitelné. Abychom je vyřešili, podle našeho názoru je nutno velice zblízka sledovat eh, spolupráci zejména v oblasti regulace a vypracovat mechanismus demokratického dohledu, nad e, úřady pro regulační spolupráci, co se týká zejména rozhodování o uznávání konkrétních, konkrétních standardů. A je také zásadní, aby jakákoliv činnost takovéhoto úřadu byla velmi pečlivě sledována. K tomu je klíčová vysoká míra transparentnosti, je potřeba zajistit neutrální akademické studie o e, takovémto uznávání standardů, a je zároveň důležité začlenovat eh, jednotlivé zúčastněné strany, jako je občanská společnost a další, abychom měli co nejširší přehled o situaci. To vše přístup komise předpokládá. Za třetí bod. Regulační spolupráce je skutečně komplexní oblast a se zkušeností víme, že jakýkoliv postup je pomalý a obtížný. Zkušeností máme dosti. Od 90. let máme celou řadu snah zlepšit spolupráci v této oblasti s velmi omezenými výsledky. O tom jsme již slyšeli. Důvody jsou proto různé. Rozdílnost systému, například re- regulační systém USA je decentralizovaný a hodně rozštěpený e, zejména co se týká sektoru motorových vozidel. Tam například USA spolehá na samocertifikaci, zatímco EU vyžaduje schválení vládou. Potvrzení o ekvivalentnosti je e, také velice komplexní otázka, nicméně k tomuto probíhají studie tak, aby se e, věci vyjasnily. Již některé závěry z těchto studií e, ukazují, že se jedná o vysoce komplexní téma, možná víc, než si kdokoliv uvědomuje. Takže podle mě bude daleko větší výzva zajistit postup v konvergenci regulací než eh, v oblasti zajištění vysoké úrovně pro ochranu spotřebitele. Opět je důležité eh, si vzpomenout, co se týká automobilového sektoru, že tento sektor je, má, má velký potenciál do budoucna. V něm jsou bezpečnostní opatření a vůbec úroveň bezpečnosti v podstatě na stejné úrovni a regulační struktura eh, v této oblasti není tak složitá jako například v elektroinženýrství nebo ve strojírenství. A eh, konec konců automobilové sektory na obou stranách a Atlantiku již spolu spolupracují a podporují dohodu TTIP, což je, myslím, velice důležitý předpoklad pro další práci. Takže Eh, regulační spolupráce je slibná, rozumná a ředitelná, ale bude to i nadále velká výzva. Pakliže ji uděláme správně, bude ku prospěchu spotřebitelů a nebude pro ně představovat žádné ohrožení. Děkuji. Děkuji. Náš eh, paní Barbara von Bonvisuto, zástupkně vedoucí oddělení pro trvalou mobilitu na DG Děkuji, děkuji všem. Děkuji oběma předsedkyním. Jsem ráda, že toto jednání bylo věnováno regulační spolupráci v oblasti motorových vozidel, protože konec konců TTIP se týká vytváření růstu a pracovních míst a odhaduje se, že úspěšný TTIP zvýší vývozu EU ve všech odvětvích průmyslu, ale oblast motorových vozidel bude určitě patřit mezi ty, které zaznamenají největší relativní nárůst obchodu. Nebudu pr- opět probírat čísla, ta již zazněla před řečníky, ale musíme připomenout, že automobilový promysl je největší sektor v USA a Evropské unii. A obchodní toky, které již představují 50 miliard euro ročně, by se mohly zdvojnásobit, více než zdvojnásobit. Jedno číslo je však důležité a to zaznělo, tedy, že necelní překážky představují 26 tedy poplatku a dvárem. A když zvýšíte 2,5% clo, které je u osobních vozidel, tak vidíte, že to je velmi vysoké číslo. A pokud chceme mít úspěšnou dohodu, tak se nespokojíme pouze s odstraněním e, cel. Ale skutečně je třeba odstranit i NTB. A zcela evidentně regulace má dosáhnout legitimních politických cílů. A v oblasti motorových vozidel jde zejména o zajištění vysoké míry bezpečnosti a ochrany životního prostředí. A oba regulační systémy směřují k dosažení těchto cílů, ale bohužel se rozvíjely izolovaně, odděleně. A došlo k pokusům s dohodou z roku 1998 dospět ke celostvé harmonizaci, ale bohužel tato dohoda nesplnila očekávané cíle. A teď jsme v situaci, kdy máme odlišné systémy, máme odlišné technické předpisy a jak již bylo uvedeno, tyto systémy poskytují obdobnou srovnatelnou míru ochrany. Pokud chceme mít úspěšnou dohodu, musíme se zabývat novátorskými řešeními. A ze strany komise jsme přesvědčeni, že uznávání ekvivalence vysokého počtu stávajících technických předpisů by mohlo být řešením. A to by se mělo stát na základě nové obsáhlé metodiky a nemělo by dojít k ohrožení míry ochrany to jsou, ty jsou již v širokém že srovnatelné, ale existují velké rozdíly a my navrhujeme nikoli se soustředovat na jednotlivé technické rozdíly, ale mít metodiku, která bude zaměřena na výkony a která nám řekne, zda stejná míra bezpečnosti je dosažena a to může být e, jinou technickou cestou, jiným postupem, ale jde o stejnou míru ochrany. A tudíž potřebujeme takovou metodiku, kterou připravujeme a kterou my navrhujeme americké straně, kde by byly dva základní prvky. Zaměření na výsledek a srovnávat e, data o nehodách a skutečná, skutečné výsledky našich opatření. A za druhé, opírat se o, o princip klastru a jsem velmi ráda, že předřečník podpořil tento rys metodiky. Nemůžete se zabývat na jednotlivé technické normy izolovaně. Je třeba se jimi zabývat, jak vzájemně spolupůsobí a jak zajišťují bezpečnost s přihlednutím k některým záměrům. Podívejte se, vidět, viditelnost. Je třeba se zabývat veškerými prvky, které umožní, abyste byli vidět, když řídíte, abyste sám viděl. Osvětlení, eh, stěrače, veškeré prvky, čelní skla, tedy brzdy musí fungovat správně v konkrétní situaci. Pokud se soustředíte pouze na oddělené technické rozdílnosti, tak prostě e, toto nebudete mít na zřeteli. my se domníváme, že ekvivalentnost nastane, pokud se nám podaří ji docílit u řady otázek, které přinesou ekonomický užitek. Bude to krátkodobé, ale bude to první krok pro budoucí regulační konvergenci. A kromě toho, když nastane konvergence mezi EU a Spojenými státy, tak kromě strategického významu pro transatlantické obchodní vztahy, tak eh, také to bude mít obrovský strategický význam pro vytvoření celosvětové technické regulace. Tedy to jsou důvody, proč eh, i my se i nadále snažíme o konkrétní pokroky, pokud jde o ekvivalenci regulačního postupu. Už jsme prošli velmi konstruktivním procesem s našimi partnery ze Spojených států, abychom lépe pochopili vzájemné regulační rámce a po více než jednoročním vyjednávání si myslíme, že by mělo být možné v následujících měsících jasně definovat například eh, možné výsledky a konkrétní tedy splnitelné výsledky a cíle. A to je jenom jeden aspekt jedna kapitola jednání v rámci regulační oblasti. Neměli bychom zapomínat na další kapitoly. A prozatím jsem hovořila pouze o stávající regulaci, ale neměli bychom zapomínat na budoucí regulaci. A právě proto máme také tři další oblasti. Bilaterální harmonizace, už jsme začali definovat eh, možné oblasti pro eh, urychlenou harmonizaci například nových technologií. A neměli bychom zapomínat také na multilaterální fóra. A dohoda z roku 1998 je nástroj, který už máme, ale zatím nesplnila tato dohoda očekávání a naši partneři ze Spojených států eh, s námi spolupracují na tom, aby taková dohoda byla v budoucnosti na mezinárodní úrovni efektivnější. A konečně, jak už zaznělo, je také důležité eh, navýšit naše spolupráce v oblasti výzkumu. Vyměňujeme své pracovní programy a provádíme společné výzkumné aktivity a potom také by mělo být méně problémů při harmonizaci našich technických předpisů v budoucnosti. Tedy v kostce regulační konvergence je skutečně významnou oblastí těchto jednání. V oblasti motorových vozidel potřebujeme ekvivalentnost stávajících předpisů, harmonizaci pro budoucí regulaci a zejména u nových technologií. A to vyžaduje vysoké nasazení na obou stranách jak eh, politické, tak technické. Děkuji. Děkuji všem třem vystupujícím a teď dám slovo kolegům. Mám tu už dva zapsané kolegy, paní Gebhardt. A buďte prosím koncizní. das soll in Ordnung sein. Děkuji, já jsem zase první na řadě. Děkuji vám. Zaznamenali jsme velmi zajímavé připomínky k věci a upřímně řečeno, co zde zaznělo k regulační spolupráce a klastrům, se mi nejeví jako vhodný postup. Myslím, že máte pravdu, když říkáte, že se zde zamítá něco, co ještě neexistuje, ale o to nám nejde, to není naším cílem zamítnout to. Ale na základě něčeho, co ještě není hotovo, ani nemůžeme zároveň říkat, že je všechno úplně perfektní, když to nikdo nikdy neviděl. Co se týče klastrů, tak když hovoříme o stěračích a brzdách, tak já naprosto chápu ale musíme dbát na to, aby to opravdu fungovalo. Že brzda bude brzdit a stěrače budou stírat. Pokud budeme chtít harmonizovat práci a sladit cíle, tak není problém. Ale je zde ještě oblast, kterou jsem úplně nepochopila a to je, jak to bude přesně vypadat a fungovat, pakliže budeme řešit cíle na úrovni a ochrany životního prostředí. My jsme se nadefinovali, o co nám jde, ale někdy jsou tyto cíle v Spojených státech jiné, než jaké máme my v Evropské unii. Takže třeba se na to musíme podívat z hlediska automobilového průmyslu. A přístup rozdělení klastrů, ten technicky dává smysl, ale mě napadá, k čemu to povede dlouhodobě pakliže se toho budeme držet, pakliže si takové cíle nastavíme i v jiných oblastech, nejenom nutně těch technických. To je jedna otázka. A druhá otázka zní, ta se týká něčeho, co jsem slyšela. Já jsem slyšela, že regulační spolupráce nebude mít zásadní dopad na legislativní proces v Evropské unii. A mám tady veliký otazník. Pakliže budeme mít bilaterální harmonizaci, tak otázka zní, jaký postup se použije u regulací v Evropském parlamentu. Budeme rozhodovat tak, jak to známe, tak, jak to děláme? A nebo budeme rozhodovat na základě mezinárodních dohod, což už je úplně jiný režim a prát, jiný způsob práce. Děkuji. Paní Sehnalová. Eh, a jsem ráda, že k jednomu panelistu mohu promluvit česky a bude mi dokonce rozumět. Takže můj dotaz určitě na pana, na pana Hodače. Ehm, vy jste citoval z mandátu vyjednavačů, mluvili jsme o nutnosti velmi úzké e, spolupráce v regulační oblasti, ale v podstatě všichni řečníci v tom svém vyjádření použili obrat without... Il n'y a pas de traduction en français en tout cas. En français, nous n'avons pas. Okay, Ty můžu pokračovat, eh, že jste všichni vlastně řečníci použili obrat without lowering safety standards. Eh, a já si myslím, že to je v podstatě retorika, která se táhne eh, celou dobu u našich debat, protože si myslím, že je to trošku defenzivní pozice, že bychom se možná měli zaměřit na to, abychom ty standardy zlepšili a vylepšovali nikoli v pouze v uvozovkách bránili to, co to, co existuje a myslím, že to by bylo prospěšné eh, pro občany na obou stranách Atlantiku. A druhý můj dotaz je eh, vlastně podobný, o kterém mluvila eh, paní Gebhardt jak vlastně bude konkrétně vypadat eh, třeba v případě automobilového průmyslu nařízení o schválení typu. Eh, jak konkrétně eh, se bude vlastně hodnotit ta regulační spolupráce, bude tam nějaké ex ante hodnocení, které třeba řekne, takovéto opatření není vhodné, tudíž prostě se nedoporučuje, nebo jak, jak si to představujete, jak to bude vypadat v praxi? Děkuji. Merci, monsieur Stefanek. Thank you, madam. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji všem eh, za vystoupení, zvláště za výhody pro malé a střední podniky a sdílím tento názor. Já se chci zeptat pana Hodače, protože vím, že zde má spoustu zkušeností s přípravou FTA. Když hovoříme o regulační spolupráci, tak otázka zní, kolik času potřebujeme, abychom to vysvětlili, abychom všechno vyjasnili. A teď se neptám jenom jaksi politicky, ale i technicky. Merci, monsieur Rochefort. Pan Rošfor, prosím. Nejdříve je skutečně příjemné mít druhý kulatý stůl, který ilustruje eh, trošku obecná vyjádření z první části. To je skvělé. Druhá otázka a platí i pro první část. A je dobré se zabývat konkrétním oborem. Mám pocit, že o tom všem uvažujeme, jakoby stav světa se neměnil. Byl strnulý, a my usilujeme o harmonizaci a na, nakonec vidíme, že věci se velmi rychle mění a v automobilovém průmyslu dochází k eh, obrovským technologickým změnám. Je tu i aspekt automatizace řízení, nových paliv, vodíkových článků a podobně. A o tom hovořila poslední řečnice. Jak vlastně podpořit dynamiku výzkumu ve smluvě TTIP. Bude to fungovat? A nebo to bude systematická brzda? A uvaha poslední vystupující mě trošku znepokojila. Řekla jste, že musíme posílit společný výzkum. Já nevím, jestli máme posílit společný výzkum, protože existují podniky v Evropě, existují podniky v Americe a v automobilovém průmyslu, jak američané, tak evropané vlastně pomohli svému průmyslu v poslední době průmysl prošel velkou krizí a v Detroitu ve Spojených státech eh, i v Evropě a nakonec ta krize v automobilovém průmyslu úplně neskončila. Takže jak to sladit, jak to dát dohromady? A nevím, jestli to je v Junkerově plánu, zda tam budou některé body, které budou odpovídat eh, na nové směry v automobilovém průmyslu. Jak to všechno zapadá do sebe? Děkuji a na závěr paní Koraca Bild. Velmi stručně chci říci, nemyslím si, že vše je skvělé, ale protože posloucháme eh, lidem na sociálních sítích a reagujeme na obavy lidí, kteří mají skutečné eh, obavy a pochybnosti, a vycházíme z expertizy, z dat a z údajů, jak co se týče pozitiv, tak negativních aspekt, aspektů. A neříkám, že všechno je skvělé, ale nemůžeme umožnit, aby tak významná eh, a prospěšná dohoda o obchodu se, spojen, se Spojenými státy byla une, unesena antiamerickou, protiamerickou ideologií. To jsem chtěla říci. Děkuji. A nyní dám slovo expertům, aby zareagovali, prosím. Qui veut démarrer? kdo první? kdo to odstartuje. Thanks a lot. Uh, I will uh, have a... Děkuji, já začnu a to velmi stručně. V prvé řadě ochrana životního prostředí, o té jsem hovořil. Říkal jsem, že používám příklady v oblasti bezpečnosti, ale to samé by mělo projít stejným kolečkem i v oblasti životního prostředí. Pakliže chcete ekvivalentní řešení, pakliže chcete kompatibilitu, tak nemůžete izolovaně řešit pouze životní prostředí. V tuto chvíli se zabýváme nákladními automobily a zná, zdá se, že EU 6 a EPA eh, e 2010 vlastně vedou ke stejným účinkům. A staví se k tomu stejně. My jsme mnohokrát zdůrazňovali, že nechceme snižovat eh, Jde o to, že průmysl si tohle nemůže dovolit, protože to všechno stojí a padá na tom, že se neustále budou bezpečnostní parametry a palivové parametry zlepšovat. Podívejte se eh, na roky dozadu, takhle to vypadá. Ty nové zdroje budou oproštěny o MTB, máme víc prostředků na zlepšení bezpečnostních prvků, můžeme investovat do nových technologií, já myslím, že jsem to také uváděl. A Kolik času? To je odhad, pokud bychom si mysleli, že by to bylo do roku 2015, se záleží na Ignace, by vám řekl, jak dlouho to může trvat. Tyhle studie jsou totiž ohromně komplikované, trvá to dlouho. A já jsem říkal, že řešíme ten vůz jako celek. Když se podíváte na klastr, tak my bychom rádi aby se u klastrů, u některých klastrů dosáhlo ekvivalence. Doufáme, že do konce tohoto roku se to u jednoho klastru či dvou klastrů podaří, že tam bude uh, ekvivalence. Výzkum a vývoj. Tento průmysl investuje spoustu peněz do výzkumu a vývoje. Jsme největší soukromý investor do výzkumu a vývoje máme-li spolupráce mezi Spojenými státy a EU, předtím nezačne regulace a probíhá výzkum, tak to jedině pomůže. A mimochodem tyhle společnosti jsou všechny eh, globální, mají sídlo v Americe, v Evropě, v Číně a pracují všude. Děkuji. Thank you. A few things. First of all... Děkuji. Je z mé strany pár slov. Transparentnost to je naprosto zásadní zapojení do procesu. Pak, když hovoříme o budoucí regulaci, o ekvivalenci, tak potřebujeme zapojit všechny zúčastněné subjekty. My už jsme si vytvořili dvě případové studie, abychom poukázali na ekvivalenci. Jsou na internetu tyto případové studie, já vám mohu poslat odkazy a jasně vám dokreslují, co máme na mysli. Asi si nebudete detailně procházet všechny ty technické podrobnosti, které tam jsou uvedeny, ale uděláte si představu o tom, o jakých technologiích zde vůbec mluvíme. A lze tak zajistit, co myslíme, když říkáme tím nesnižováním bezpečnostních eh, standardů. Že to není jenom politické prohlášení, že to je něco, co je zdokladované. Výzkum a společný výzkum. Já zde nevidím riziko konkurence. Myšlenka je taková, že bychom neměli nikomu nutit jedno jediné technické řešení. Jde o nové technologie, třeba v automobilovém průmyslu, automobilových vozů. Musíme ukázat, co jsou problematické body a jak jaká je očekávaná úroveň ochrany. Když se to podaří právě ve fázi výzkumu, tak bude mnohem snažší se k podobným závěrům dopracovat ve fázi regulace, což je potřeba. Tak otázka životního prostředí, ano, to budeme muset ještě probrat. Já si nejsem jistá, jestli můžeme opravdu stejnou metodiku, kterou máme u bezpečnosti, uplatnit i u životního prostředí. V tom posledním studijním materiálu jsme dospěli k tomu, že možná by bylo potřeba to trošku doladit, tu metodiku u jednoho okruhu a nemít e, metodiku stejnou. Záleží také, co americký protějšek eh, k tomu bude mít. EPA se totiž zatím ještě neřešilo, takže v tuto chvíli budeme to řešit jenom z hlediska bezpečnosti, ale možná v budoucnu bychom se k tomu dopracovali. A další věc, pokud dostaneme ze strany průmyslových subjektů nějaké smysluplné připomínky, tak budeme v tom světle řešit další otázky životního prostředí. Já jenom k té další otázce, já myslím, že to bylo zodpovězeno, ale my bychom rádi ještě poukázali na výhody, které to přinese spotřebitelům. A na ty bychom měli pamatovat. Protože samozřejmě my chceme zajistit ochranu spotřebitele a myslím si, že jsme na dobré cestě, pokud jde o ochranu životního prostředí, tak zase pokud se dopracujeme k nějakému systému ekvivalence, tak můžeme pokračovat. V podobném duchu, pokud ne, tak to rozdělíme. myslím, že takhle to dává smysl. Pokud eh, budeme mít k tomu nějakou možnost se vyjádřit k otázce harmonizace, tak se budou na to vstávat standardní postupy. Když se hovoří o těch ekvivalentech z hlediska regulačních eh, orgánů a když se hovoří o vzájemném uznávání, tak to je otázka složitější a zde by bylo potřeba nastavit nové postupy a Evropský parlament spolu s dalšími institucemi by měl prověřit, zda je tam všechno adekvátně zapracováno. Děkuji. Děkuji slovo panu Dagovi na 30 vteřin. Děkuji mnohokrát. 10 vteřin. Řada diskusí byla o transparent, transparentnosti. A já jsem se zabýval těmito diskusemi také, ale neviděl jsem takovou míru transparentnosti při žádných předcházejících jednání která vedla EU s třetími stranami. Děkuji. Děkujeme za svědectví expertů, za vaše prezentace. A není poslední část eh, tohoto slyšení, tedy závěry. Než dám slovo paní Charanzové, zpravodajce, která připravuje stanovisko. Dám slovo hlavnímu vědnavači panu Ignacio Berserovi, ředitel na DG Trade Evropské komise. Pan Bersero je pravidelným partnerem při jednání a má na starosti konzistentnost procesu vyjednávání za TTIP. Máte slovo, prosím. Uh, <clears throat> Děkuji mnohokrát. Eh, se Musím se vám omluvit, že jsem zde nemohl být od začátku tohoto velice důležitého slyšení. Že váš výbor je zodpovědný za kritičtější otázky té typu, eh, tedy regulační spolupráci, což je hospodářsky velice důležité a asi je to jedna z těch větších výzev, které v těchto jednáváních řešíme. Na závěr mi dovolte říci několik slov k tomu, jakým směrem se ubíráme v otázce regulace. A dovolte mi také vyjádřit se k několika bodům, které, jak vím, zazněly během tohoto slyšení. Eh, pak se také stručně vyjádřím k otázce veřejných zakázek, protože to je také v působnosti tohoto výboru a je to jedna z nejsložitějších otázek vyjednávání. Za prvé, vše, co děláme v, obla- v oblasti regulace, děláme na základě klíčového principu, že cokoliv, co se odsouhlasí, nesmí znamenat snížení stávajících úrovně ochrany v Evropě, jak e, ochrany spotřebitele, tak ochrany životního prostředí nebo jakéhokoliv jiného politického cíle, tak jak jsou reflektovány v, v legislativě EU. To je základní princip, který aplikujeme ve všech těch rozhovorech, ve všech oblastech, o kterých hovoříme. Samozřejmě eh, je možné eh, úroveň ochrany navýšit, ale základní garance je, že za žádných podmínek neodsouhlasíme cokoliv, co by znamenalo ponížení stávajících standardů a úrovní ochrany v EU. O čem vyjednáváme v oblasti regulačních otázek? Vyjednáváme o horizontálních pravidlech, která budou pomáhat eh, řídit naši regulační spolupráci do budoucna a hovoříme také o konkrétních výsledcích pro eh, jednotlivé sektory. Co se týká těch horizontálních pravidel, rád bych eh, hovořil zejména o dvou kapitolách té typu, na které se zde odkazovalo. Jednak je to horizontální kapitola kterou nazýváme regulační spolupráce, kde Evropská unie v nedávné době předložila eh, příslušné návrhy. V tom návrhu přesně vidíte, čeho bychom chtěli dosáhnout. No a pak, když to mám schrnout, tak v zásadě chceme zajistit, že budeme mít dobře strukturovaný regulační dialog s USA, který bude fungovat obousměrně. To znamená, že jsme připraveni vyslechnout názory regulátorů z USA při vyvíjení nových regulací za předpokladu, že oni nám poskytnou stejnou možnost tak, aby naše názory mohly být řečeny jim, když oni budou vyvíjet nové regulace. Takže toto je regulační dialog, kterého chceme dosáhnout. Zatím tento dialog nefunguje a proto si myslíme, že je tak důležité tento strukturovaný dialog začlenit jakožto součást dohody TTIP. V rámci tohoto dialogu si každá strana zachovává regulační autonomii. Nejde vůbec o zasahování do autonomie komise, parlamentu nebo rady co do eh, vlastního rozhodování o regulačních procesech. Ta eh, regulační spolupráce má za cíl dvě věci. Jednak, že eh, podobní regulátoři na obou stranách budou plně zaangažováni do, následný, do následných, následných revizí této dohody. To znamená, že budou zajišťovat, že odsouhlasená opatření byla také řádně implementována a budou společně moci odsouhlasovat nové priority pro další regulaci. Ovšem jakákoliv rozhodnutí budou muset být přijata relevantními institucemi v EU a USA. Souhlasím s panem Matyješem, že jsou zde komplexní institucionální otázky, které bude potřeba probrat s Evropským parlamentem, tak abychom viděli, jaký je nejlepší způsob toho, že zajistíme, že parlament bude řádně angažován v tomto procesu, tak abychom tady nezpůsobili ztrátu jakýkoliv kompetencí. Ale jsou to institucionální otázky, které si myslím se nám podaří společně vyřešit konec konců, jak jsme říkali v té interní monitorovací skupině bude potřeba zahájit další diskuse. No a druhá důležitá kapitola jsou TBT, technické bariéry pro obchod. To je také velice důležitá věc a pokud vím, hovořili jste o tom v první části slyšení. Toto je téma, které bude velmi obtížné, protože v USA a v EU máme mnoho různých systémů. Zároveň eh, musíme zaujmout kritický přístup. Myslím si, že dosažení lepší spolupráce mezi eh, standardiza- eh, organizacemi pro standardizaci v Evropě a podobnými organizacemi v USA je klíčové, abychom se mohli někam posunout a mít kompatibilnější normy v EU a USA. Jsme přesvědčeni, že užší spolupráce mezi standardizačními orgány v EU a USA je naprosto zásadní pro další podporu e, těchto vyjednávání a celého tohoto procesu. Ale pak je to také otázka e, sledování konformity, což je e, výrazný, výrazný aspekt, který řeší firmy z EU, které chtějí prodávat v USA, například v sektoru strojírenství a v jiných sektorech, které jsou kritické pro naše hospodářství a o kterých hovoříme. Samozřejmě o nich diskutujeme i v kontextu typ. No a nakonec musíme najít způsob, jak snížit náklady na hodnocení schody, jak v EU, tak v USA. To bude také kritické téma, eh, ke kterému budeme muset najít nějaké odpovídající řešení. O jednotlivých sektorech se nechci příliš vyjadřovat, protože si myslím, že to, co mělo zaznít o e, automobilovém sektoru, již tady zaznělo. E, automobilový sektor jednoznačně je velice důležitý v těchto vyjednáváních a chceme dosáhnout ambiciozních výsledků e, i v této oblasti. Pak samozřejmě pracujeme také na jiných sektorech, abyste si nemysleli, že se zaměřujeme pouze na automobily. Hovoříme o inženýrství, o farma, farmaceut, farmaceutickém sektoru, o ICT, kosmetice a tak dále a tak podobně. Takže hovoříme o celé řadě sektorů, které konkrétně identifikujeme v rámci vyjednávání o TTIP a hovoříme o tom, jakých výsledků lze dosáhnout v oblasti regulace v těchto sektorech. Opět za toho předpokladu opakuji znovu, že nedojde ke snížení standardů v EU. Jak dlouho to bude trvat, to je otázka, asi otevřená otázka. My velmi intenzivně diskutujeme s americkou stranou. Je naprosto zásadní, aby se v tomto angažovali všichni regulátoři. Ehm, Jakékoliv takovéto dohody samozřejmě musí být založené na empirii, což znamená, že se eh, mimo jiné těšíme na ty studie, které, pokud jsem správně pochopil, průmysl již připravuje eh, k publikaci v, nedávné, v nedaleké budoucnosti. No a my se samozřejmě pokusíme také dosáhnout co nejsubstantivnější dohody o Eh, tom sektoru komponentů a to také v rozumném eh, časovém rámci. No a nakonec, co se týká veřejných zakázek, eh, my jsme zodpovědní za implementaci legislativy v EU o veřejných zakázkách. Nebudu skrývat, že pro nás toto je skutečně nejzásadnější aspekt těchto vyjednávání a konec konců je to aspekt také nejsložitější. Základním problémem je, že této chvíli jsme v situaci, kdy neexistují rovné podmínky pro všechny. Americké společnosti se momentálně mohou účastnit veřejných zakázek v EU podle směrnice o veřejných zakázkách bez jakékoliv diskriminace. Ovšem, to bohužel není případ pro evropské společnosti v USA, protože eh, například v oblastech dopravy, infrastruktury a dalších eh, dalších otázek. Dále vyjednáváme, bude to, eh, jak jsem řekl, nejdůležitější aspekt těchto vyjednávání. To je vše, děkuji vám za slovo. Děkuji, nyní paní Charanzová z Prodajka, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, těžké to uzavřít. První eh, připomínka z mé strany. Já se domnívám, že to byla velice zajímavá výměna názoru. Já doufám, že tato debata bude pokračovat v tomto výboru v následujících týdnech a měsících. Co já se odsud odnáším je to, že v tuto chvíli zde máme dvě obrovské hory zákonů, předpisů a norem. Na obou stranách Atlantiku je jedna. A pro mě je TTIP mosta mezi těmito dvěma horami. Já vím, že to nevyřeší všechny problémy, ale je to příležitost, jedinečná příležitost a já myslím, že bychom je neměli propásnout. Ten most bychom měli vnímat jako ekonomickou volbu, příležitost pro podniky a občany a teď už je na vědnavačích, aby vybudovali co nejsilnější a nejrobustnější most a já vás mohu ujistit, že parlament vám s tou stavbou pomůže a já doufám, že se uvidíme opět brzy v tomto výboru. Děkuji. Děkuji. Než dám eh, slovo kolegyni Ford, na závěr tohoto slyšení chci říct několik slov. Chci nejdříve poděkovat všem eh, řečníkům, kteří nám umožnili svými prezentacemi prohloubit eh, dotčená témata. Eh, musíme, ří, eh, musíme dále pracovat, aby ta jednání nám umožnila čerpat dlouhodobý užitek pro naši konkurenceschopnost i pro evropské občany. Jednání o dohodě TTI budou pokračovat, je důležité, aby vyjednavači dokázali poukázat na citlivá místa v v tom návrhu, zejména pro spotřebitele, výbor INTA bude pokračovat ve své práci a bude podrobně sledovat veškeré aspekty vyjednávání. A nyní dávám slovo paní Ford pro závěr. Děkuji. Já bych ráda poděkovala všem a jenom eh, ve stručnosti shrnula. Zde máme jasné výhody, co se týče odstranění tarifů, ale je zde komplikovanější otázka užitků eh, v oblasti odstranění netarifních překážek a tam jsme si říkali, že tam ta výhoda tak 50 na 50 to samozřejmě bude komplikovanější vyjednat a proto je to mnohem složitější z hlediska zpracování podrobností. Eh, ujasnili jsme si, jak je ten regulační rámec vybudován na každé straně Atlantiku. Paní zpravodajka hovořila o dvou horách. Ony samy o sobě jsou jiné, takže bude těžké budovat ten most nebo dokonce několik mostů pro jednotlivá odvětví a opakovaně zaznělo, že nedojde ke snížení standardů z hlediska spotřebitele nebo z hlediska ochrany životního prostředí. Pokud bude americký standard jiný než ten náš, tak budeme chtít zachovat ten náš. Takže není zde zamýšleno jakkoliv snižovat standardy. Je zde obava spotřebitelských organizací a já to beru velmi vážně, co jste říkal, že máte pocit, že s vámi nikdo neprojednává podrobnosti vyjednávaného textu k regulační spolupráce. A já si to odsud odnáším, my jsme vás slyšeli, zaznamenali jsme to a poprosím hlavního vyjednavače komise, aby opravdu vás zapojil do diskuze a vyslechl se vaše konkrétní připomínky. My chceme a stojíme o to, abychom si získali spotřebitelskou důvěru nechceme snižovat standardy, chceme při přípravě předpisů neustále pamatovat na to, že rizika v budoucnu asi existovat budou. Nikdy se tomu úplně nevyhneme, ale chceme toto riziko minimalizovat tak, že se maximum rizik vyhneme hned z prvopočátku. A já si myslím, že jsme uh, Eh, co se týče transparentnosti a otevřenosti, udělali veliký krok ku předu. Děkuji i Ignáciovi, že nás upozornil na část, která se týká zadávání veřejných zakázek. To je naprosto klíčová záležitost výboru pro vnitřní trh. Zde je otázka veřejný zakázek pojata tak, že jsme otevřeni všem, kdo se chtějí ucházet o veřejné zakázky a proto bychom si představovali, že by evropské podniky měly stejně tak otevřené dveře i na americkém trhu. Děkuji paní eh, předsedkyně Laskavě, děkuji i tlumočníkům. Děkujeme.